podmínky pro tento postup byly vyjasněny komisí. To je všechno, děkuji za pozornost. Děkuji, rozprava je tímto uzavřena. Hlasovat se bude zítra v úterý 8. října ve 12 hodin. A přistupujeme ke zprávě Jamesa Ellise a já dávám slovo panu Jamesi Ellisovi. Eh, eh, eh, děkuji, pane předsedající dobrý večer. Kolegové, jsem rád, že zde mohu prezentovat tuto zprávu z vlastního podnětu výboru pro rozpočet a děkuji kolegům z výboru, že mě to dovolili. K čemu to je, jaký je účel a jaké mají být dlouhodobé trendy tohoto institučního systému. Ten rychlý přechod eh, je takový, aby evropské instituce měly k dispozici prostředky, aby se mohly zohlednit dlouhodobé trendy při přijímání současných rozhodnutí. Politika EU bude čím dál více záviset na identifikaci dlouhodobých trendů, které mají dopad na volby Evropské unie a na rozhodnutí Evropské unie ve vzájemně provázaném světě. Cílem ovšem nemůže být předpovídat, co se stane do budoucna, protože historie má celou řadu příkladů těch, kteří si mysleli, že vědí, co se stane a nakonec se stal přesný opak. Například v roce 1962 když jedna společnost odmítla dát kontrakt Beatles, protože si mysleli, že nemají žádnou budoucnost. Takže se ukázalo, že je velmi těžké předpovídat budoucnost, například kolaps finančních trhů v roce 2008 nebo velká dynamika informatiky s objevením Facebooku. Zpráva tedy doporučuje, abychom se zaměřili na vytvoření skutečné kapacity mít nezávislé, velmi kvalitní a meziinstitucionální analýzy, které budou stavět na klíčových faktorech a, a budeme pravidelně komunikovat s experty, kam až ten projekt zatím dospěl. Máme zde dvě rozpočtové linky. Nejdříve tedy pilotní projekt, eh, který obsahuje výhledy do roku 2030 eh, v tom vzájemně provázaném světě. Jsou tam především tři hlavní témata. Například eh, technické změny a změna individuálního náhledu, dále tedy nárůst eh, střední třídy, nebo tedy snížení střední třídy kvůli rostoucí chudobě a potom nestátní aktéři, kteří hrajou důležitou roli takže teď ve druhé fázi se věnuju větší pozornost a hospodářským a sociálním trendům, aby se identifikovaly ty trendy, které mohou mít největší význam pro Evropskou unii v následujících pěti letech. Vstupujeme do roku 2014. Povedeme debatu o objevujících se trendech. Budeme mít velmi brzy k dispozici pracovní dokument, který bude schrnovat klíčové dokumenty vyplývající z různých zdrojů. A uprostřed příštího roku budeme mít dokument, který bude předložen vedoucím představitelům evropských institucí. Kromě této zprávy se bude vypracovávat také meziinstitucionální administrativní dohoda, kde každý partner bude souhlasit s tím, že se bude účastnit neustálých analýz vyplývajících z této dohody. Kromě toho vznikne také webová stránka, která dá přístup k různým materiálům vztahujícím se globálním trendům. Jakmile to bude k dispozici, bude to důležitý vstup pro přijímání rozhodnutí, například pro rozpočtové orgány, pokud jde o výhledy po roce 2020 takže závěrem díky spolupráci celé řady lidí, kteří jsou zapojeni do této práce, tento projekt by měl tedy splnit svůj cíl a pokud bude úspěšný, tak nám dá k dispozici dokumenty, které připraví otevřeně nebo tedy umožní přijímat dobrá rozhodnutí na základě nejširších možných informací. V zítřejším světě je pravděpodobné, že ti, kteří budou nejlépe informováni, tak také nejlépe přežijí. Děkuji. Teď máme Catch the Eye a jako první má slovo pan Plenkovič. Hvala lepa, gospodine predsjedavajući. Děkuji. Jako člen rozpočtového výboru a také bývalý diplomat, který strávil část svého pracovního života v oddělení pro analýzu a plánování, tak bych rád poděkoval panu Elisovi za skvělou zprávu, která se zaměřuje na evropskou politickou analýzu a strategickou analýzu. Důležitost tohoto dokumentu spočívá v meziinstitucionální spolupráci mezi třemi institucemi a Evropskou službou pro vnější činnost. Pokud jde o ekonomiku, společnost a globální řízení, tak je třeba zvážit všechny tři tyto elementy s výhledem do naší budoucnosti, protože to nám umožní využívat efektivně naše zdroje. Pokud na politiku soudržnosti, tak to nám umožní splnit cíle, které jsou důležité ve věku globalizace, protože to je doba, kdy komunikujeme všichni se všemi. Ale mělo by to být zodpovědné, takže já bych rád podpořil tento projekt a doufám, že bude implementován a že nám bude sloužit eh, jako základ pro období po roce 2014, kdy se bude také implementovat víceletý finanční rámec. Děkuji a dávám slovo paní komisařce. Dovolte, abych poděkovala zpravodaji panu Elisovi i za to, co řekl. Děkuji za vykonanou práci na této zprávě a děkuji za to, jak předsedal eh, pracovní skupině pro eh, systém strategického politického plánování analýz. Je to velice důležitý interinstitucionální projekt. Také chci i poděkovat za iniciativu protože skutečně jemu jde o tento systém, podílel se na tom pilotní fázi i teď v fázi, v fázi příprav. Skutečně svět se mění velkou rychlostí a tak intenzivně, že e, skutečně politici musí hodně bojovat e, za to, aby e, to, co se přijímá, skutečně bylo aktuálně, aby to mělo smysl. Tento politický systém je pokusem definovat, jak instituce Unie by měly spolupracovat Ehm, být tedy součinné a společně identifikovat globální trendy, hrozby se všemi dopady, které případně mohou mít a aby i navrhovala, jak bychom měli na to politicky reagovat. Je to tedy e, unikátní interinstitucionální projekt, který zapojuje parlament, komisi, radu EU a i tedy Eh, tu externí diplomatickou službu a cílem je tedy produkovat zprávy, analyzovat globální trendy v ekonomice, ve společnosti a i eh, vůbec v, oblasti mezinárodního governance. Příští rok tato tento systém politických analýz a strategických analýz by měl předložit zprávu předsedům institucí, tak abychom eh, věděli, jak tedy nastartovat další institucionální cyklus. Ehm, tam mezirezortní pracovní skupina nyní se zabývá tím, jakou formu a jak by měl vypadat vůbec ten stálý systém. Práce ještě pokračují a hledají se ty správné vzorce, jak aby chom ehm, mohli tedy toto vykonat bez toho, aniž by to znamenalo další tlak na naše zdroje. A komise bude pozitivně přispívat k této diskuzi nadále já mm, přeji hodně štěstí panu zpravodaji, tedy v tom jeho postu předsedy mm, této pracovní skupiny pro tento systém. Děkuji, tím uzavírám diskusi. Hlasovat se bude zítra 8. v 12 hodin. A nyní přejdeme ke zprávě Regner a dám slovo paní Evelyn Regner.